obdržel jsem postoje rady v prvním čtení odůvodnění jejich přijetí a postoje komise. názvy budou oznámeny v zápise z tohoto zasedání. tříměsíční lhůta poskytnutá parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra dne. twenty four května two thousand and thirteen a nyní se vracíme k předtím diskutovanému bodu. v souladu s článkem one hundred and forty odstavce two jednacího řádu navrhuji aby první bod rozpravy o případech porušování lidských práv demokracie a právního státu guantánamo a hladovka vězňů byly přijaty bez rozpravy a postup k tomuto jednání bude rozhodnut jmenovitým hlasováním. prosím tedy abychom k tomuto hlasování přistoupili. hlasujte prosím. hlasování je otevřeno. Uh, voting is closed. Končím hlasování. Once again, voting is... Tak ještě jednou zahajuji hlasování. I didn't see. Doesn't work. Wait. We'll just hold it present for a moment. Yeah.